a to je udržitelná městská mobilita. Paní Deli má slovo, prosím. Paní eh, komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, zítra 80 eh, lidí bude žít ve, eh, ve městech a proto se potřebujeme zabývat dopravou kvůli lidem, kteří jezdí do práce nebo ji budou hledat eh, ehm, tímto způsobem. Eh, kvůli lidem, kteří budou jezdit k lékaři, k zubaři, do školy, do kina, eh, na stadion, za zábavou. Takže městská mobilita je tématem pro nás všechny, ale zbývá nám ještě vykonat mnoho, aby mobilita zde skutečně takto eh, fungovala. Lidé ji spíš trpí, než aby si ji užívali, ztrácejí čas, jsou v zácpách, eh, doprava znečišťuje, příliš masivně se využívají eh, osobní automobily a města nebyla vytvořena kvůli eh, vozidlům, ale pro lidi, tak ať slouží lidem. Nyní v rámci COP21 se hovoří o klimatu, učiňme tedy proto také něco, eh, protože městská mobilita přispívá 25% k emisím skliníkovým plynům a my musíme dosáhnout našich cílů, které jsme si stanovili do roku 2030. Také tu jsou hm, zdravotnické požadavky. V roce 2015 docházelo k mnoha, příliš mnoha úmrtím ze zdravotních důvodů kvůli eh, dýchání eh, jak prachových částic, tak i jiných částic. Děti, eh, starší lidé eh, mají eh, dýchací potíže, dochází tedy ke znečištění a takto OSN uznává i tyto choroby eh, nemocí 21. století. Také jde o naši energetickou nezávislost, protože jsme příliš závislí na ropných eh, dovážkách eh, surovin. 30 úmrtí eh, na ulicích se odehrává právě ve městě. Jak máme snížit počet úmrtí ve městě, když nesnižujeme používání aut? A navíc jsou také sociální potřeba. 25 milionů domácností Eh, má problémy s mobilitou, protože nemají přístup k veřejné dopravě nebo si to nemohou dovolit, protože jsou příliš drahé ty veřejné dopravní prostředky. Naše mobilita nejenže je možná, my ji prostě potřebujeme, je nutná. Eh, potřebujeme být schopni se pohybovat a pokud to nepůjde, musíme také zvažovat environmentální, demokratické, eh, sociální a další aspekty a, a to jak pro současnou, tak pro budoucí generace. Proto Evropská unie potřebuje mít ambiciozní cíně. A právě teď dochází ke COP20 a této konferenci. Hovoří se také o urbání mobilitě a je zapotřebí eh, toto vyřešit. Hm. Do roku 2050 by měla být eh, Eh, zrušena benzínová vozidla ve městech a do té doby měly být eh, pomalu omezovány. Je zapotřebí eh, přesouvat dopravu ze silnice buď na železnici nebo na vodu a využívat také intermobilitu, bicykly, veřejné dopravní prostředky. Je to celá řada překážek a lobby jsou velice silné. To už nemluvím o té automobilové lobby, jsou tu další lobby. A e, je zapotřebí proto, abychom nezapomínali na naši zodpovědnost. Potřebujeme ambiciozní legislativu, pokud si přejeme, aby vaše komise, paní komisařko, skutečně využila této poslední příležitosti, o které hovoří pan Juncker, aby Evropané se dočkali toho, na čekají a my je nesmíme zklamat, protože městská mobilita městská mobilita musí být prioritou. Děkuji. A slovo dostává paní Bulc. President, honorable members. Eh, and... poslanci a poslankyně, paní Deli ta zpráva, kterou dnes přijímáme, je výstupem a výsledkem eh, dlouhé a plodné práce, je ucelená, inspirující a do značné míry v souladu s eh, linií komise. Děkuji zpravodajům, stínovým zpravodajům a všem, kdo se podíleli na této zprávce. Zprávě 500 pozměňovacích návrhů. Eh, to je dokladem toho, kolik energie bylo vynaloženo Eh, k té, na této zprávě. Ukazuje se, že města mají pro nás, pro všechny stále rostoucí význam z toho prostého důvodu, že stále více z nás tam žije. 80% lidí v Evropě žije v městských oblastech, tudíž je logické, že se musíme potýkat s určitými výzvami, jako je přelidněnost eh, de- demografické změny, přístup k mobilitě, znečištění ovzduší. Tato eh, zpráva odráží všechny tyto výzvy a navrhuje také eh, konkrétní řešení. Nebudu procházet všechny, ale zmíním eh, několik z nich, které mají obzvláštní význam. Jednak udržitelnost plány městské mobility. Eh, plány městské mobility ukázaly, že mají velký význam, že nástroje mohou fungovat velice dobře a to je důležité pro naši snahu podporovat eh, města prostřednictvím výměny osvědčených postupů. Takže až budete zpátky ve svém volebním, volebním okrsku, tak eh, prosím podporujte tuto aktivitu. Dále inteligentní doprava, to je další oblast. Asi víte, že komise má platformu eh, spo kooperativních, kdy chceme co nejrychleji Eh, rozjet eh, právě inteligentní dopravu koordinovaným způsobem. Z toho by měla prospěch Evropa i města. Je tu obrovský potenciál digitalizace pro eh, individuální mobilitu a logistiku. Plně souhlasíme, digitalizace dopravy je pro mě tudíž osobní prioritou. Třetí oblastí je investice a inovace. To jsou klíče k růstu a pracovním příležitostem. Zamysleme se nad tím, jak můžeme povzbudit města v tom, aby získali více investice, jak mohou inovace a inovace zase může podpořit udržitelnost. Vaše zpráva je dokladem toho, že městská mobilita skýtá obrovské příležitosti. Podívejte se na eh, dopravu a mm, přínosy dekarbonizace této dopravy. Ehm, dekarbonizace to samozřejmě nejsou, tam nejde o auta a podobně, ale jde skutečně o investice. Protože městská doprava to je megatrend a proto si myslím, že by se to vyplatilo a přispělo by to i k agendě pro růst a pracovní příležitosti. A e, Zmíním se také o EFSI, co, což je e, velice důležitý mechanismus, který může řešit tyto potřeby je to velice, městská mobilita je rozsáhlé téma a dalo by se zmínit mnoho dalších otázek, bezpečnost silničního provozu, aktivní mobilita, EFSI, SEF, multimodální eh, doprava a mnoho dalších. Ale nyní nadešla doba k vaší rozpravě a já se těším na vaše konkrétní komentáře a velmi ráda na konci zareaguji na to, co řeknete. Ano. A bohužel kolegyně Evitu není, takže rovnou přejdeme k paní Virkunen za EPP na jednu minutu. Paní předsedkyně, města samozřejmě musí investovat do eh, plynulé dopravy. To je důležité pro ekonomiku, životní prostředí, pro lidi protože efektivní doprava šetří čas a peníze. Do budoucna se eh, do měst musí vejít všechny druhy dopravy, eh, automobily, eh, vlaky, tramvaje, pěší, bicykly a tak dále. A důležité je, aby si města vybrala ta řešení, která jsou pro ně nejlepší je velice eh, důležité doslechnout se, jaké priority má komise. A ty jdou správným směrem. Máme tady třeba car sharing nebo eh, inteligentní dopravu a eh, různé sdílené dopravní služby a ty je třeba využívat. Pani Anderson na minutu a půl za SAD. Je důležité, aby Evropská unie zvážila rozmanitost všech našich eh, měst a obcí. Je to skvělá zpráva založená na spolupráci, která zohledňuje jak konkrétní, tak obecné záležitosti, kterým čelí lidé v různých městských oblastech napříč Evropskou unii. Jsem ráda, že se zpráva konstruktivně zaměřuje i na inovace v eh, oblasti nákladní dopravy. Jak bylo řečeno, tak městské oblasti představuje asi 25 emisí CO2 z dopravy, takže potřebujeme skutečně udržitelný eh, plán mobility a těším se na vaše připomínky k tomu. Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, tak je dobré, že se tu volá po pokročilých eh, opatřeních na řízení dopravy, včetně vymáhání. Musíme skutečně jednat, protože většina Evropanů si myslí, že bezpečnost silničního provozu je velký problém. Mnoho cyklistů a chodců je eh, zabito nebo zraněno eh, každoročně v našich městech. Co s tím hodláte dělat, paní komisařko? a města jsou také eh, oblastmi nerovnosti mezi bohatými a chudými. Dobrá eh, hromadná doprava má značné sociální i environmentální přínosy. Jak mohou lidé získat eh, přístup k pracovním příležitostem a dostat se z chudoby? Mnoho našich dlouhodobých priorit je v tomto textu a já jsem tomu ráda. Volám po tom, aby byly podpořeny

ale máte, souhlasíte s tím, že potřebujeme eh, to, co ti, kteří pracovali na této zprávě, řekli. To znamená udržitelnost městské dopravy. A, ale přesto říkáte, že máte problém s tím, že by se pozměňovacím návrhem zakázalo používání eh, dýzlu jako paliva. A paní komisaře, přitom komisařka hovořila o dekarbonizaci dopravy. Co o tom soudíte? Myslíte si,

jednorázová snaha zakázat určitý typ ještě neznamená že vyřešíme dopravu. dekarbonizace může jít různými směry může to být kvalita vědecký výzkum nevíme co se za dva tři roky odehraje na eh, automobilovém trhu takže já jsem velmi pokorný a velmi uctívám vědecký pokrok jako takový. Euh, a nyní pan von Mitlem, Mittenburg na jednu minutu. Každé evropské město je jiné. Takže musíme e, za, mít lokální přístup. Ale Evropa stanovuje určitý celkový směr, pokud jde o klima a životní prostředí, o, o základní dopravní toky aby se od sebe města navzájem mohla učit. Abychom pak mohli zavést systémy inteligentní dopravy. Musíme mít čistou, elektrickou, bezpečnou dopravu. Ale můžeme být ještě inteligentnější a ta doprava by měla být, může být i levnější. Evropa musí sednout na kolo. Mnozí lidé eh, jezdí autem jen na velmi krátké vzdálenosti Německu, v Nizozemsku, tam eh, lidé často používají svá kola, je to lepší pro zdraví, eh, pro životní prostředí. Proto eh, musíme zvyšovat povědomí o této věci a zvyšovat udržitelnou mobilitu. Paní Kilonen, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Doprava v městech může za 25 emisí CO2 a také emisí z dopravy z velké části. Tyto statistiky, když je posloucháme, nás nutí k tomu, abychom otevřeli oči. Ale ne všechny eh, skupiny jsou ještě odhodlané si stanovit jasné cíle. Subsidiarita je důležitý princip, ale příliš často se lidé za ní skrývají Eh, když se eh, jedná o to, jak si rozdělit břemeno. Eh, automobilová doprava působí největší množství zácpy, nehod a také emisí. Škodí i příjemnému prostředí ve městech a zdraví občanů. A já proto doufám, že komise je připravená v tomto směru podnikat rozhodné kroky. Pan Vojt? Ja, danke, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Ve zdůvodnění tohoto eh, této rezoluce se eh, říká, že chceme působit eh, na členské země, aby přemístěvali dopravu ze silnice na vodu a železnici. Tady ale chybí koncepce ne všechna města jsou propojena eh, vodními cestami a nemohou prostě eh, velkoobjemovou dopravu posílat po vodě. A také pokud se týče železnice, eh, my máme také řadu autobusů a často se vrací, vrací pasažéři spíše ze železnice na silnici, což je ovšem další zátěž pro životní prostředí a dopravu. Čili já si myslím, že eh, takováto koncepce, která je v myšlence dobrá, musí být rozpracována. Děkuji, pan Van de Kam. Jedna minuta. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Je eh, takové nevyslovené tajemství, že Eh, tato zpráva rozhodně nevznikala snadno, eh, pravodajka je ze zelených, ze zelených, ti mají velmi specifické představy o eh, městském rozvoji a mobilitě. A hlavním bodem diskuze byla vždy subsidiarita. Jak se Evropa postaví k městům, co Evropa umožní městům dělat. A když tato zpráva byla sepsána, tak subsidiarita byla základním bodem, kolem kterého se točila diskuze. Takže paní předsedkyně, paní komisařko, musíme inovovat, musíme eh, zajistit, aby města byla čistší. Neobejdeme se bez tradičních aut, ale eh, máme tu zprávu z vlastní iniciativu. Přeji vám hodně zdaru. Děkuji. Um, paní Bonf, Christine Bonfoy. Mobilita je jedním z velkých výzev 21. století z těch tří pilířů ekologie, ekonomie a sociální otázky. A může výrazně přispět eh, v boji proti znečištění a klimatickým změnám. 25 eh, eh, CO2 jsou právě z dopravy. Stovky tisíc lidí Eh, zemřou v důsledku znečištění ovzduší. Tudíž je naší jasnou zodpovědností, aby toto byla jedna z našich zásadních evropských politik. Chci, abyste podpořili eh, pozměňovací návrh 1, který se týká postupného ukončení používání eh, dýzlu. Potřebujeme také bojovat proti sociálnímu vyloučení a zachovat zeměpisnou soudržnost. Bohužel je v, na výboru debata eh, zablokovaná debatou o pozměňovacími návrhy. Děkuji a pan Zlotovský na minutu. Paní předsedkyně, pane komisaře, paní komisařko, Určitě eh, eh, má eh, člověk a jeho život výhody a také nevýhody. Ehm, určitě doprava patří k tomu. Máme tam zácpy, máme nedostatečnou infrastrukturu třeba pro chodce a pro cyklisty a to určitě trápí každodenně mnoho obyvatel Unie těžko si představit, že by tyto problémy zcela zmizely, ale můžeme je trvale omezovat. Eh, budování veřejné dopravy, eh, s tím, že se použijí eh, tramvaje a další kolevá vozidla. To proti tomu určitě nemůžeme mít žádné námitky, ale nesmíme zapomínat také na další účastníky městské dopravy a to jsou chodci a cyklisté, kteří by měli být lépe chráněni v městském prostoru. Také samozřejmě je zde mnoho dobrých návrhů, ale nemohu se nemohu eh, se zhodnout taky s tím, jak jednoznačně je to namířeno proti uživatelům automobilů. Děkuji. Pan Píper na jednu minutu. Paní předsedkyně, samozřejmě městská mobilita je vhodným tématem pro evropské podpůrné programy, výměnu názorů, výměnu nejlepších praktik, ale je to pro nás také eh, otázka legislativní. Eh, my se samozřejmě musíme zabývat také obecnými eh, emisemi vozidel, ale to je třeba projednat velice dobře. A hm, také pokud se týče eh, kol, tak tady zase nemáme takovou zodpovědnost v Evropě. Možná, že to vypadá, že eh, by bylo třeba najít eh, nebo svolat eh, summit k cyklistické dopravě, poněvadž jiné problémy nemáme. Není to tak. My skutečně máme už kvóty pro vozidla, eh, dny bez aut a tak dále. Eh, já jsem taky pro lepší eh, mobilitu ve městech, ale myslím, že místo dnu bez aut a kvót bychom se měli věnovat skutečně důležitým věcem, jak jsou třeba kvóty na imigranty. Děkuji. Děkuji paní Tapardel. Paní komisařko, zítra budete v Paříži v rámci COP21 předsedat klíčové události, z níž bude vyplývat význam dekarbonizace oblasti dopravy a její přínos k znovu oživení evropské ekonomiky. Evropský parlament vám byl vynikajícím partnerem ve vašem v tomto úsilí. Ať už se jedná o bílou knihu o dopravě, a nebo zpráva o městské udržitelné mobilitě. Já jsem působila na bukurešské radnici a tam jsem pochopila, že existuje jediná možnost, jak mohou naše města prosperovat. A to je prostřednictvím čtvrté průmyslové revoluce, zlepšení životního prostředí, kvality života, zdraví občanů prostřednictvím zajištění eh, jisté, rychlé a udržitelné městské mobility. Chceme podpořit eh, všechny tyto kroky prostřednictvím prostřednictvím efektivních eh, kroků, zlepšení eh, logistických eh, opatření, podpory městské hromadné dopravy a informování občanů ohledně alternativních způsobů dopravy. Děkuji vám za pozornost. Nyní přejdeme ke Catch the Eye. Je to zhruba 10 žádostí. Paní Monteo, jedna minuta, prosím. Paní Monteo Tega, prosím. Vážená paní předsedající, já jsem jenom chtěla říci, že je velice důležité zabývat se městskou, urbání, eh, městskou udrženou politikou, eh, protože se musíme zabývat veřejnou dopravou, eh, snažit se o to, aby byly méně znečistující, musíme se zabývat také různými formami mobility, protože to je také součást, nebo tedy myslím si, že jako součást této urbaní mobility mají být podporovány i kolektivní eh, snahy. Já mm, nesouhlasím s povinností eh, stavět eh, ty cyklistické zóny a nebo povinnost jezdit na kole. My potřebujeme městskou politiku, která bude vyvážená. Nesmíme diskriminovat různé druhy přepravy, ale musíme přitom také respektovat princip subsidiarity. Aplikace politik mobility jsou ve výhradní kompetenci obcí. My nemůžeme a nesmíme eh, aplikovat jednu, eh, jeden model pro všechny. Další řečník, děkuji, paní předsedající naléhavá situace sociální, ekologická nás nutí k tomu, abychom přemýšleli, děje se COP21, potřebujeme politické úsilí, ale současně dochází eh, k manipulaci. Po skandálu s Volkswagen eh, bych eh, rád, aby následující legislativa nepodkopávala standard Euro 6 aby produkce automobilů, které eh, emitují o hodně CO2, eh, nemohly plnit tedy eh, tuto normu EU, EUR e 6. Potřebujeme jen patřičný normativní rámec, abychom mohli zajistit ochranu životního prostředí, klimatu a zdraví lidí. Proto potřebujeme udržitelnou městskou eh, dopravu a potřebujeme dát infrastrukturu občanům. Pan Kelly? Pane Kelly, máte slovo na minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem velice rád, že se odehrává konference COP21 a eh, jsem velice rád, že parlament je zastoupen příští týden. Vedli jsme velice eh, zajímavou eh, diskuzi o cirkulární ekonomice, nyní hovoříme o městské mobilitě. Většina, pro většinu lidí v urbánních oblastech je toto velice důležité téma. Eh, stále více si lidé uvědomují potřebu dekarbonizovat, zejména v otevřených oblastech. Já bych chtěl říci, že výbor pro eh, čistá města se tímto zabývá, a to zejména v oblasti dopravy. Potřebujeme okruhy, tak aby doprava nešla nutně skrze město, aby město bylo čistší a aby bylo vráceno občanům, obyvatelům, aby se zlepšila kvalita života. Merci. Monsieur Marias. Děkuji. Paní předsedkyně, Plány na udržitelnou městskou mobilitu jsou přímo spojeny eh, s veřejnou dopravou. Brzy to bude 80 lidí, kteří žijí ve městech a, a ve městech dochází k vážným dopravním nehodám. Proto musíme zajistit jak dostupnost, eh, tak také bezpečnost eh, při mobilitě. A to pro všechny a musíme být účinnější. Potřebujeme dopravní systémy, které jsou energeticky účinnější. Evropská unie bude se muset zaměřit na podporu zejména financování místních úřadů, aby to mohli zvládat. 40 emisí CO2 pochází z dopravy. Eh, velká města, eh, která jsou

<clears throat> Pani Petir, Paní Ponosna sam jer sam sudjelovala u organizaciji prvog dana bez automobila. E, Organi sam organizovala první den bez aut e, v Chorvatsku. Chtěli jsme snížit um, podíl automobilů ve městech a zvýšit naopak podíl městské hromadné dopravy jasné, že sektor MHD je zároveň sektorem, kde rostou emise. emise. E, také rostou populace měst. Každý, e, e, tedy čtyři z pěti obyvatel Evropské unie budou za, v budoucnu bydlet ve městech. Proto musíme věnovat velkou pozornost kvalitě života v těch v městských oblastech. Stále tam převládají auta, zácpy, hluk a nehody. To jsou všechno eh, věci, které si eh, vyžádají změnu dopravy, zefektivnění veřejné eh, dopravy, její založení na obnovitelných energiích a na nízkoemisních principech. Musí být dostupná všem občanům. Paní předsedkyně, já vítám tuto zprávu k udržitelné městské mobilitě Eh, poněvadž zde se řeší ty největší výzvy eh, směrem k vývoji do digitální doby. Samozřejmě je třeba adekvátně eh, brát ohled na regionální rozdíly a potřeby a není možné nařizovat řešení z hora dolů, nýbrž sázet spíše na zodpovědnost v regionu. Výměna nejlepších a osvědčených postupů může velice pomoci. Také v Evropě, v Evropské unii bychom mohli eh, nabídnout krátkodobá řešení, jako třeba eh, standardní podoba dat tak, aby ti, kteří se snaží nabízet mobilitu a infrastrukturu, měli k dispozici eh, vhodné informace a zároveň, aby byla data náležitě chráněna já doufám, že tato zpráva bude příležitostí pro to, aby také elektromobilita eh, byla vyšší prioritou, eh, například také v podobě elektrických autobusů. Pani Šulin, děkuji vám, paní předsedající. Je velice důležité, aby ve městech eh, co nejdříve vznikla udržitelná dopravní situace, udržitelná mobilita. Udržitelná mobilita znamená promyšlené využívání a kombinaci různých druhů dopravy. Třeba eh, cyklistiky, pěší dopravy, tramvají a tak dále. Každá, každý z těch druhů má své výhody i nevýhody. Příklad s eh, Nizozemí nám ukazuje, že udržitelná mobilita je možná a eh, nemusí to být něco, co je namáhavé a nepříjemné. Snažíme se vysvětlovat to, proč se lidé rozhodují právě takto. A je na čase, aby eh, efektivnost byla také zahrnuta do udržitelné mobility. Pan Kramer. Eh, paní předsedkyně, paní komisařko, auto vraždí naše města. To už před 43 eh, lety eh, řekl tehdy mladý starosta Mnichova Hans-Jochen Vogel ze sociální demokracie. I kdybychom měli všechna auta elektrická a elektřinu z obnovitelných zdrojů, tak eh, pořád by auta mordovala lidi a zabetonovávali bychom krajinu. 18, 8. října se 8.20 ministrů Evropské unie zhodlo na cestovní mapě pro podporu cyklistiku. A my také musíme říci, že eh, by se toto mohlo postarat o polovinu drobné dopravy eh, ve městech. Polovina nákladních vozidel by nám zmizela z města. To by byla nádherná vize. Paní komisařko, co byste tedy proto mohla udělat? Děkuji, pan Salvar. figyelembe véve a bizottság felmérését, mely szerint a városi... Eh, ohledem tedy na průzkum komise, který ukazuje, že městská, eh, městské oblasti zodpovídají za 23% emisí v dopravě, tak je jasné, že bez eh, příslušných opatření se tato situace bude dále zhoršovat. Rozvoj městské mobility je, jak se všichni shodneme, důležitým krokem v našem boji s klimatickými změnami. A proto je zásadní, abychom formovali vývoj dopravy v souladu s principy udržitelného rozvoje, abychom přitom brali v potaz zájmy životního prostředí, společnosti a rozvoje. Jsou tu některé osvědčené postupy, které musíme eh, šířit a uplatňovat, musí vzniknout systémy veřejných zakázek, které do značné míry upřednostňují životní prostředí. Děkuji a tím končíme fázi Catch the Eye a vracíme se k vám, paní Bulc. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení poslanci. Děkuji vám za veškeré připomínky a také několik otázek, které jste přednesli. Ráda bych se k ním vrátila a poskytla vám více informací o tom, co budeme podnikat dále. Všichni si stále více uvědomujeme, že před námi stojí um, výzvy, které mají mnoho aspektů, se týče mobility. V Bílé knize pro uh, dopravu Stanovila komise také cíle, které se týkají městské dopravy. Balíček z roku 2013 se detailně zabýval tím, jak těchto cílů dosáhnout. Vaše zpráva však přináší novou hnací sílu do implementace tohoto balíčku. S vaší eh, podporou Evropská komise eh, se bude snažit vnést více přidané hodnoty. Eh, ale s veškerým respektováním principu subsidiarity. Konkrétně se ch chceme k, to, k věci stavět více holisticky, aby města byla eh, odolnější, aby eh, byla poskytována místa pro obchodní řešení, aby, byl, aby zde byla podpora pro Eh, skutečné reálné testování na rok 2020, aby byly poskytovány jiné možnosti financování a kombinace veřejných a soukromých prostředků, například z Evropského fondu pro strategické investice. A pak tu jsou různé platformy, které byly jmenovány, eh, které umožňují výměnu osvědčených praxí a ty mohou mít veliký eh, pozitivní dopad. Ráda bych nyní zareagovala několik konkrétních otázek. Máte plnou podporu eh, eh, v tom, že bílý, eh, bílá kniha už hovoří téměř o nulových emisích z logistiky a proto tedy doprava ve městě je jasně v našich eh, srdcích. Co týče bezpečnosti silniční eh, dopravy, to je velice důležitý prvek, zejména pro ty nejzranitelnější v dopravě. Mnohé bylo vykonáno, ale i stále každodenně se tomu věnujeme a snažíme se ve členské státy, aby šli ještě dál. Zejména spolupracujeme blízko, blízko s těmi, eh, kdo Eh, mohou ještě přispět k tomu, aby se eh, počet úmrtí na eh, silnicích v budoucnosti snížil a pokud možno byl nulový. Kola, jak o nich hovořil pan Kramer a další kolegové, jsou jedním z důležitých prvků možností zelené dopravy, takže samozřejmě tato myšlenka nás neopouští a budeme dále přemýšlet, jak podporovat dopravu na kole. Bylo několik otázek na dýzlové motory. Samozřejmě musíme zlepšit současný systém umožňující obchodování e, se těmito druhy motorů. Potřebujeme dohledový, kvalitnější kontrolní mechanismus, e, také u testování motorů potřebujeme a plně podporuji to, abychom měli tedy lepší testy eh, od laboratoří až po eh, testy eh, v reálném provozu. A Evropská komise v blízké budoucnosti chce dosáhnout takovýchto kroků. Co se týče šíření informací, například intermodalita byla navržena do správného mixu mobility v týdnu mobility že by se mělo eh, využívat tedy jak eh, pěší dopravy, tak cyklistické dopravy. To je pro nás všechny důležité. Také bych ráda se stručně zmínila o komentáři ohledně cyklistů. Prosím, nepodceňujme ekonomický prospěch přinášený eh, používáním kol, protože to má pozitivní efekt na zdraví, na průmysl, na snižování emisí CO2 já nyní očekávám eh, deklaraci rady a pak budeme následně eh, v rámci našeho mandátu eh, toto podporovat. Ještě pár slov obecně. Klíčové je, aby všechny úrovně eh, řízení a zprávy spolupracovaly na tomto cíle udržitelné městské dopravy. Komise podporuje nové myšlenky a bude podporovat myšlenky v tomto mandátu. Někteří aktéři mohou poskytovat díky tomuto kvalitní pracovní místa, a já vám děkuji ještě jednou mnohokrát za tuto zprávu. V roce 2016 to pro mne bude rok, kdy se budeme zabývat v našem portfeji dekarbonizací a velice komplexně se budeme zabývat také městskou dopravou. Takže já v tomto spolehám na vaši podporu a těším se na to, že e, přispějeme k tomu, aby naše planeta vypadala lépe než v současnosti. Na závěr paní Deli, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěla opravit e, některá slova kolegů z EPP chtěla bych jim říct, že v té zprávě se nepíše, že se zakazuje auto. Tam se píše zákaz aut v městských centrech, zejména v tom případě, že to je konvenční palivo, které se používá, jak je to napsáno v Bílé knize, eh, se kterou přišel pan Van de Kop. Takže prosím, nesnažte se tvrdit to, co v té zprávě napsané není. Musím to uvést na správnou míru. Vše, co se popise v této zprávě, je reálné využívání například kol do roku 2020, posílit síť MHD do roku 2030, ať se vytvoří eh, den eh, na kolech eh, v Evropě, ať města využívají udržitelný plán mobility. Ano, je to ambiciozní omezení rychlosti, tak aby e, auto bylo kompatibilní s provozem e, kol a pěšími chodci. A je zapotřebí se zaměřit také na euroviněty, na plán Junckerův a také na Evropský eh, fond. Je třeba začlenit do toho našeho projektu mobilitu i nové projekty eh, inteligentní eh, dopravy, jako například sdílení automobilů. A podobně je zapotřebí revidovat legislativu na základě textu o kvalitě ovzduší je zapotřebí respektovat omezení. Ty oběti, které zde jsou, jsou Evropaně. Jsou také oběťmi pod, hm, podvodů eh, s emisemi. Je zapotřebí eh, učinit více a být efektivní, a to ve prospěch zdraví občanů, ale také stavu naší planety. Děkuji. Děkuji vám, paní Deli. Tímto je uzavřena rozprava. Hlasovat se bude dnes. Nyní na tři minuty přerušujeme zasedání. Pokračovat se bude hlasovat.